Milé kolegyně a kolegové, zahájíme schůzi. Především se vám omlouvám za spoždění. K němuž došlo na počátku této schůze. Je způsobeno tím, že tento zasedací sál byl obsazen v době začátku naší schůze ještě eh, předcházejícími eh, účastníky předešlé schůze tak proto bych eh, to rád takto no, oznámil, protože samozřejmě víme, že když je schůze naplánována, tak má být také patřičně připravena, aby začala a skončila včas. Začneme tedy hned pořadem jednání. Návrh pořadu jednání máte ve svých materiálech. Nemáte-li výhrad, můžeme přijmout pořad jednání. A potom je tu bod 11, který se týká změn. A to je obchodní vztahy mezi EU a Kanadou. Tento bod bude zrušen. Bod 18 od pana Šlitra. Přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi bude odložen na další schůze výboru INTA a to bude tedy 13. dubna. Na žádost zpravodaje to bude takto odloženo. A 31 o globální ekonomické zprávě se přesune na 16 března ráno, tedy zítra, po bodu 25, též na žádost zpravodaje, a to Janika Žadu, Ještě než přijdu ke sdělením, rád bych vám navrhl abychom um, konali minutu ticha za oběti tragédie v Japonsku. Došlo tam k obrovským ztrátám na životech. Došlo k obrovským škodám, materiálním škodám, škodám na majetku. Proto prosím, povstaňme a uctěme tuto událost minutou ticha. Thank you. Děkuji vám. Nyní ke sdělením. Naše schůze je webstreamována až do té části, která se bude konat za zavřenými dveřmi, což je schůze koordinátorů. Pan Kaspery. Herr Vorsitzender, Vážený pane předsedo, rád bych řekl něco eh, k bodu jedna, a sice tedy pořadu jednání, přijetí pořadu jednání vzhledem ke katastrofální eh, přírodní katastrofě, která vypukla v Japonsku. Myslím, ehm, nemám já, jen mm, tak, mm, že nechci říct jenom já, že bude těžké mluvit dnes o bodech 9 a 10 a proto bych navrhl, abychom tyto body Eh, vyňali z našeho programu a eh, pokud se téma eh, nezhorší, tak bychom ho měli projednat na plenárním zasedání. To je tady můj návrh, abychom otázky a usnesení ne jménem výboru, ale jménem frakce, abychom je potom tam zařadili. Tady můj návrh, bod 9 a 10, abychom je dnes vyňali z dnešního programu. Ano, chápu ještě někdo? David Martin? Uh, be... Samozřejmě musíme mít na paměti okolnosti, ve kterých teď jednáme. Souhlasí, že uh, bychom měli prodiskutovat obsah, ale nejen, že bychom Eh, to měli trochu odsunout, ale měli bychom ho jednat na plenárním zasedání a ještě bychom měli v eh, našich eh, politických frakcích projednat konkrétní znění, aby to znění pak odpovídalo situaci. Předseda. Ano, to si myslím, že by byl dobrý kompromis, abychom toto uchovali na programu plenárního zasedání a přitom měli čas eh, k případnému, případným změnám podle toho, jak se bude vyvíjet situace v Japonsku a aby to bylo prodiskutováno mezi námi. Eh, no, můžeme se na tomto shodnout, děkuji vám. A body 9 a 10, tedy pro dnešek eh, odpadají z pořadu jednání. Doufám, že politické skupiny se budou moci společně sejít a dohodnout se na přijetí takovéto otázky k ústnímu zodpovězení a usnesení. A teď ke sdělením předsedy. Korespondence, eh, kterou máte ve svých materiálech, Eh, vás bude zajímat. Eh, pracovali jsme se sekretariátem na tom a teď vám ještě chci říci, že není dnes bulharské tlumočení, bude ale k dispozici zítra. Ne, nebude k dispozici zítra ráno, opravuje se předseda. Omlouvám se, že jsem si špatně přečetl poznámky. Ohledně makrofinanční asistence Gruzii po vstupu v platnost nového nařízení obchodu je zapotřebí provést nějaké technické modifikace tohoto textu přijatého v únoru naším výborem. Jedná se o zjednodušené veřejné zakázky a bylo to tedy bez pozměňovacích návrhů. Nicméně eh, by eh, tento postup za nového nařízení měl být eh, změněn na doporučení. Budeme to probírat na plenárním zasedání v březnu, na druhém plenárním zasedání, ale Koreper se před 16. březnem nesejde, což byla lhůta pro pozměňovací návrhy na plenární zasedení, zasedání. Takže kdyby rada trvala na tom, že je zapotřebí se řídit tím novým přeskumovým postupem, tak by předseda měl eh, právo vyjednávat eh, s radou jménem INTA a proto já teď od vás žádám k tomu plnou moc. Nemáte proti tomu výhrad. Doufám tedy, že rada nepřijde s takovýmto návrhem, nicméně musíme být připraveni i na takovouto eventualitu. Na závěr rozšířené předsednictvo AFETu z 1. března tohoto roku se rozhodlo sestavit monitorovací skupinu s poradní funkcí, která se bude zabývat politickou krizí v Tunisku, Egyptu a Libii a bude monitorovat asistenci EU celému regionu ve světle politiky sousedství Evropské unie. Náš eh, sekretariát má také své zástupce v této task force a chceme být součástí této monitorovací skupiny. Členství v monitorovací skupiny už bylo stanoveno, tyto členové jsou členové INTA, kteří pracují na materiálech, které se týkají daných eh, témat. Eh, a tedy ti, kdo se zabývají těmito tématy eh, a nejsou členy této skupiny, jsou vybízeni k tomu, aby se připojili ad hoc. David Martin. To je věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, eh, a týká se nemožnosti toho, aby členové našeho výboru správně mohli pracovat zítra odpoledne. Máme jednání in camera s generálním ředitelem DG, eh, generálního ředitelství pro obchod a já, eh, budeme tam hovořit o EFTA a já jsem chtěl o dohodách o volném obchodu hovořit a mm, uskutečnit přípravnou schůzi. Bylo mi řečeno, že to není možné a vy jako předseda výboru a sekretariát mají tyto dokumenty, zatímco členové výboru nemají přístup k těmto dokumentům což znemožňuje to, abychom zítra odpoledne eh, přišli a zeptali se na něco, konkrétního, protože když se tam něco obecného, dostaneme jen obecné odpovědi. A měli bychom se ptát ale na velice specifické otázky, abychom získali specifické odpovědi. Bez těch materiálů, které nemáme a k nimž nemáme přístup, eh, to nebude možné. A musím říct, že to je velice frustrující, když máme pracovat v tomto výboru. Well, since, since we are speaking protože eh, hovoříme o eh, pravidlech eh, dokumentů, o vyhrazených dokumentech, tak tady členové výboru a zpravodajové a předseda měli mít přístup k těmto dokumentům, ale to je obsaženo v pravidlech, takže pokud budeme toto, tato pravidla chtít změnit, a souhlasím s tím, že bychom měli být připraveni změnit, tak bychom nejprve měli mm, se dopracovat k dohodě v tomto smyslu a vyjednat to s komisí, tato nová pravidla. Takže si myslím, že nemůžete rozhodnout v této věci ad hoc. Toto si myslím já, ale chtěl bych vyzvat koordinátory eh, politických skupin, aby se dohodli na eh, návrhu, eh, tak aby se vstoupilo do vyjednávání s komisí ve smyslu změny pravidel, eh, která se týkají přístupu dokumentům, jako jsou tyto. Ještě um, nějaké poznámky ze strany politických skupin? Děkuji, pane předsedo. Ano, já si uvědomuji, že um, toto je věc, kterou musíme um, pochopit. Já vím, že jsou tady okolnosti, uh, Eh, určité a doufám, že koordinátoři budou vést diskusi o tom, jak můžeme změnit tato pravidla. A já jsem nedávno vedl diskusi se eh, členem eh, amerického kongresu a řekl mi, že vyjednávají mandát americké administrativy a že, že to bude k dispozici každému kongresmanovi, ať už se zajímají otázku obchodu nebo ne. Ale nejen to, toto právo mají například i mezinárodní mezivládní organizace, aby mohly okomentovat. My jako aktivní členové výboru nemáme ani možnost nahlédnout do dokumentů. Je to dobrá příležitost eh, tuto otázku nakousnout a velice s vámi souhlasím v tomto. A myslím si, že toto pravidla tady eh, jsou už z doby před mm, Lisabonskou eh, smlouvy, takže bychom měli to vzít v úvahu tady mm, ústavní mm, rámec a myslím si, že by mělo dojít k nezbytné změně pravidel. Ale musíme změnit pravidla, než bychom je porušovali. Ano, pane předsedo, já bych chtěla také podpořit eh, to, co říkal David Martin, eh, abychom mohli tedy debatovat eh, přesně a účinně, pak poslanci EP a myslím si, že není nutné to rozšířit mimo poslance, ale poslanci by měli mít přístup k těmto dokumentům. Je skutečně šokující, že musíme čekat eh, na to, aby přišlo DG a eh, ukázalo nám, o co jde. Eh, domnívám se, že to, co říká David Martin, je skutečně platné. Asi nemyslím, že má smysl teď mm, vstupovat do velké diskuse o tomto tématu. Možná bychom se tomu měli věnovat na e, schůzce mm, e, koordinátorů. E, tam by to mohlo být plodnější. Tady jde o změnu pravidel. Pravidla tady už existují po mnoho let, takže mm, bychom měli být připraveni je změnit, ale neměli byste být překvapeni tímto, kolega Kaspary. Ano, Vážený pane předsedo, já bych také navrhl, abychom toto téma probrali na schůzce koordinátorů, ale o tomto tématu o přístupu k dokumentům eh, jsme už mluvili několikrát na schůzkách koordinátorů a chci říci, si otevřeně, že mm, když slyším toto téma, tak mě bíjí dvě srdce. Já jsem na jedné straně přesvědčena, tady dávám za pravdu kolegovi Martinovi, Martinovi a podporuji ho v tom, že každý člen Evropského parlamentu by v každém případě, i člen výboru, mm, e, který má zájem o tyto dokumenty, měl mít přístup k těmto dokumentům. Ale na straně druhé, e, mm, mm, k té druhé, stránce medaile patří toto. Já jsem se informovala také o situaci ve Spojených státech a pokud jsem informován správně, tak tady v americkém kongresu existuje úprava, která v našem parlamentu neexistuje. Existují jasná ujednání o tom, jak se s tím zachází, když členové amerického kongresu poruší eh, ustanovení týkající se důvěryhodnosti. Takže jak říkám, mě tady být dvě srdce, bohužel už jsme to museli zažít dvakrát nebo třikrát, že z dokumentů, z neveřejných dokumentů, eh, které nám předala komise, nebo zaslala komise, komise, to pak z toho bylo eh, citováno na veřejnosti. A já chci říci, že výslovně eh, podporuji kolegy v tom, že bychom měli mít přístup k dokumentům, ale myslím si, že akutně k tomu patří ještě další věc, a sice, aby se předsednictvo parlamentu zabývalo tím, jak vypadají pravidla v našem parlamentu, jaké jsou možnosti změny, pokud členové frakce ehm, tady tato pravidla poruší. Proto bych byl velice vděčen, kdybychom toto probrali ještě jednou na setkání koordinátorů, jak jste navrhl. Ale eh, taky si myslím, na základě zkušeností, které jsme udělali, že bychom měli přemýšlet o tom, jak zacházet s tím, když se kolegové nebo ostatní nedrží pravidla. Okay, we'll, eh, Dobrá, Děkuji, pane předsedo, budu stručný, podporuji návrh kolegy Gaspariho. Já se domnívám, že David Martin má pravdu a měli bychom o tom hovořit ještě na zasedání koordinátorů. Takže v principu souhlasím s kolegou Martinem i s kolegou Gasparem. Děkuji. Right. Jenom bych rád poznamenala, že nemůžeme změnit pravidla jednostranně. Naše stanovisko bylo jaksi oslabeno eh, počtem úniků, k nímž eh, zatím docházelo. Eh, teď přejdeme k bodu 3. Zápis ze schůze koordinátorů z 3. března máte k dispozici a bude považován za schválený, pokud do konce schůze se mm, proti němu neozvou výhrady. Bod 4. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. Příslušným výborem je AFET. My jsme při, při eh, spěli naším stanoviskem. Spravodajem je Menendez del Valle. A nyní se máme zabývat projednáním návrhu stanoviska. Tento dokument máme, máte všichni k dispozici. Jedná se tedy o dohodu a partnerství a spolupráci a jeho součástí je rozsáhlá kapitola o obchodu, Jedná se tam o nepreferenčních obchodních podmínkách a také o e, řešení možných e, sporů a já bych rád vyjádřil zklamání, že e, Příslušný výbor se eh, rozhodl pro postup eh, podle článku 110, který vylučuje veškerou spolupráci na usnesení s INTA, což znamená, že náš výbor, což je výbor pro mezinárodní obchod, nemá možnost vyjádřit své stanovisko k dohodě o partnerství a spolupráci, kde máme tedy navrhovatele Menendez del Valle, který může připojit jen krátké odůvodnění eh, ke zprávě příslušného výboru. Při mnoha dalších dohodách o partnerství a spolupráci nebo smíšených dohodách, eh, kde měli v těchto dohodách eh, jako silnou složku tu obchodní, Vzhledem k tomu, že e, obchod vždy bývá zásadní složkou těchto dohod, já opravdu doufám, že e, dojde k, ke vstřícnějšímu postupu mm, příslušného výboru, který se zabývá politickou částí těchto dohod. A teď předám slovo panu navrhovateli. Eh, muchas gracias, Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vy jste eh, tedy uvedl eh, tuto otázku a já bych chtěl říci, že sdílím to, co jste řekl a nemusím toho dodávat toho, protože váš úvod byl docela jasný. Já bych je chtěl podpořit eh, to, co jste uvedl ohledně minuty ticha. A chtěl bych ještě dodat eh, krátce, že by bylo možná vhodné, kdybychom vložili minutu ticha ohledně postoje Evropské unie, který je ostudný v souvislosti s těmito událostmi. Myslím si, že není splněna povinnost vyjádřit se k tomu, co se děje v severní Africe. To je skutečně ostudné, že EU ještě nereagovala po doporučení generálního tajemníka OSN a Rady bezpečnosti se rovněž EU nevyjádřila. Bylo řečeno, že je nutné e, převzít určitou odpovědnost. Takže řekl jsem to, co jsem říci chtěl a je e, nutné zůstat e, důstojný tomuto návrhu tedy již nemám dodatků, eh, ale chtěl jsem zmínit právě toto. Doporučuji tomuto výboru, aby se obrátil na příslušný výbor AFED ve vyjádření souhlasu parlament by s tím měl souhlasit. A dále také upozorňuji na to, že zde jsou skutečně závažné důvody. A když se na to podíváme z hlediska zahraničního obchodu, eh, tak eh, je situace taková, jak jste popsal. Samozřejmě, že je nutné ukázat podporu to, co se děje v severní Africe, je velmi důležité, protože když se politická situace bude stabilizovat v severní Africe, pak se budou stabilizovat i obchodní vztahy a zcela jistě se z toho něco eh, vyvine. Eh, Tunisko a další země se mohou eh, vyvíjet také tím správným směrem, takže bychom to měli eh, přivítat. Eh, I v Iráku došlo k politickému posílení, došlo ke spolupráci v tom smyslu, jak jste popisoval, takže eh, bychom to měli strukturovat. Politicky, obchodně bychom měli vztahy k Evropské unii položit do nového rámce. Děkuji. Máte nějaké dotazy nebo poznámky? Prosím, přejte si dopromluvit ten čas. Děkuji, pane předsedo. Plně souhlasím s velice eh, důležitým tématem této eh, zprávy a myslím, že je jednou ze zodpovědností EU být aktivnější a přispívat k restrukturalizaci národní ekonomiky těchto zemí rozvíjením takovýchto vztahů, v tomto případě vztahu s Irákem. Chtěl bych k tomu poznamenat, že tato e, dohoda je nepreferenční a už se v ní vyskytují pravidla, VTO. Například jsou tam pravidla, která se týkají eh, služeb, investic, veřejných zakázek a měl jsem trochu pochybnosti toho, jak tato pravidla začná do té celé kapitoly budou eh, efektivně eh, použity tak, aby Irák mohl najít novou cestu k tomu, jak restrukturalizovat ekonomiku. Nejen, že bychom měli uvažovat tedy o tom, jak eh, toto sepsat, ale jak také Iráku pomoci, aby byl aktivním partnerem v bilaterálních vztazích. V tomto ohledu bychom měli pozbuzovat komisi k tomu, aby přemýšlela o tom, co Evropská unie může všechno začlenit do vztahů zaměřených na restrukturalizaci hospodářství. Děkuji ještě jednou za vaše slova. Předseda, děkuji eh, za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla okomentovat to, co řekl můj kolega, ale je to osobní poznámka. Je skutečně veliká škoda, že Evropská unie minulý týden nevyužila příležitosti. Irák, to, tam je situace eh, symbolická. Na základě Lisabonské smlouvy jsme si řekli, že konečně Evropská unie může hrát politickou roli. A vzhledem k tomu, co se stalo v Tunisku, v Egyptě, a zde bych chtěla připomenout, že koncem týdne odjíždí delegace eh, eh, předsednictva EP do eh, Egypta a mohli bychom vyslat silný politický signál těmto regionům. Vzhledem k událostem, eh, které probíhají, však eh, jsme také v nebezpečí, že zažijeme masakr v Libyi. Tolik jako potvrzení toho, co říkal můj kolega a je skutečně smutné, že zde není žádná kuráž. Děkuji kolega Kazak Alde. Благодаря, господин председател. Аз също се Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k těm kolegům, kteří se vyjádřili. Skutečně je to situace, která neodpovídá váze Evropské unii a e, váze událostí v severní Africe. Domnívám se, že jako Evropská unie e, jsme prokázali neschopnost se rozhodnout, rozhodnout tak, jak by to bylo nezbytné a vyjádřit se k geopolitickému poměru sil. Evropská unie byla eh, tedy eh, předstihnuta eh, USA a je škoda, že se nevyužije rozhodnutí Lisabonské smlouvy. Ohledně postupu a ohledně tohoto návrhu se domnívám, pane předsedo, že je zde určitá tendence, která se projevuje. Měli bychom o to diskutovat na schůzi koordinátorů a již je určitou tradicí, že náš výbor není dostatečně zohledňován ostatními výbory. Naše schopnosti nejsou využívány. Mnozí tedy zasahují do e, naší oblasti působnosti a přijímají stanoviska či zprávy, které e, se dotýkají e, našich kompetencí. A toto je zcela v rozporu se nasměrováním politiky našeho výboru tak jak to bylo také stanoveno na plenárních zasedáních. Já se domnívám, pane předsedo, že tuto otázku byste měl předložit na konferenci předsedů předsedů výborů, jelikož máme skutečné potíže při eh, nahlížení do dokumentu a to i eh, v rámci eh, těchto orgánů. Naše práce je také stížena. Děkuji. Um, yes, uh... Ano, plně s vámi souhlasím. Já osobně jsem se ujal iniciativy a snažil jsem se vyjasnit právní situaci, která se týká kompetencí eh, v naší kompetenci v tomto smyslu. Eh, ta dohoda ve vašich složkách titulek část 3 se týká obchodu a investic a je to od článku 8 až po 80. To znamená 72 článků se 120, včetně včetně nějakých eh, oběžných dalších článků obsažených mm, v mm, takovémto zprávě, ty se věnují eh, obchodu. To znamená, 80% jsou zásadní mm, doložky v tomto eh, dokumentu a to je všechno, se týká obchodu a investic. A my musíme rozhodnout o tomto parlamentním postupu, takže se budeme zabývat touto otázkou na setkání koordinátorů dnes. Ramsdorf. Pan Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dvakrát byl v Iráku, jsem, ehm, velkým expertem v otázce v Iráku, ale musím říci, že Irák má obrovský eh, ekonomický potenciál ve srovnání eh, s mm, ostatními arabskými eh, zeměmi sotva ho můžeme eh, při, eh, nesmíme ho podceňovat. Tedy ze své zkušenosti vím, že například eh, velmi takový zásadní prvek irácké ekonomie je infrastruktura. Železniční síť je ve velice špatném stavu a mnoho spojení bylo naprosto zničeno. Takže v této oblasti ještě existuje veliká možnost pro evropské výrobce a dodavatele a Taky je tady obrovský potenciál eh, v říční dopravě, protože ty dvě velké řeky nebyly využívány eh, v dobách, kdy vládl Saddam Hussein a protože kvůli, přítomnost přítomnosti prezidentského paláce, nebo existenci prezidentského paláce na pobřeží, na břehu těchto dvou velkých řek. A pak se velice málo využívá přírodních zdrojů mm, eh, Iráku. Eh, Irák například eh, má unikátní vrstvy písečné a mm, proto se mohou vážet mm, sklo z zemí, mají své vlastní možnosti, jak vyrábět sklo a exportovat je do dalších sousedních zemí. A Toto zařízení, to výrobu eh, skla tady eh, chybí eh, v Iráku. Jsou tady ještě další závody, které fungovaly v minulosti nebo se začaly stavět a nebylo to dokončeno. Nefungují doteďka například závod na výrobu traktoru, který byl jenom z poloviny dokončen a také Eh, závod na keramiku eh, v Ramadě a také eh, závod, který vyrábí a exportuje další výrobky. Takže když bychom šli do hloubky a kdybychom se podívali na celý rejstřík a škálu průmyslového potenciálu v Iráku, tak bychom mohli konstatovat, že celý tento seznam, který máme, vyčíslen v našich, našich dokumentech, ten je nedostačující protože můžeme hledat ještě další příležitosti, které, na kterých bychom mohli dále pracovat. Thank you. Děkuji. Takže zpravodaj. Mlio, ještě nějaké závěrečné poznámky? Muy, muy presidente. Ano, jen stručně, pane předsedo. Já bych chtěl jenom ještě dodat, že děkuji kolegyni Saifi a také dalším, kteří podpořili eh, mé stanovisko. Je mi velkou ctí, eh, že jste mě podpořila. Děkuji také kolegovi Šelcovi a za jeho poznámky, které byly velmi zajímavé. A děkuji také za poznámky posledního předřečníka, to, co říkal pan Scholz, ale také to, co jste říkal vin, pane Ransdorfe, je velmi důležité. Děkuji, všechno toto doplním. Na závěr za komisi pan Derasuji de Děkuji, pane předsedající Měl bych jen dvě poznámky, abych zareagoval na to, co bylo řečeno. Ohledně kooperace a je zde tato část kooperace s Irákem. Zde eh, Evropská unie podporuje kooperaci v mnoha oblastech na základě této dohody. Tato část eh, je tedy eh, pokryta. Eh, ještě k způsobu, jak se vyjednávala tato dohoda. Tato dohoda samozřejmě nemůže odpovídat výzvám roku 2011, protože byla vyjednávána v letech 2008 a 2009. Vycházelo se však z těch obrovských obtíží Iráčanů řídit a vládnout a vyjednávat. To znamená, že velmi si vážíme této dohody, především v té situaci, kdy eh, eh, Iráčané neměli eh, dostatek sil ani zákonů, ani pravidel. Nejsou zde žádné předpisy ohledně duševního vlastnictví, celní zákony a podobně. To znamená, že je to přizpůsobeno iráckým možnostem. E, takže tato dohoda neodpovídá možnostem dnešní doby. Děkuji. Ano, děkuji. Lhuta pro pozměňující návrhy je e, 18. března 2011 ve 12 a hlasovat se bude eh, v Dubnu. Přejdeme k dalšímu bodu, to je bod číslo 5. A tímto bodem je um, provádění článku 10 protokolu Organizace o Spojených národů o střelných zbraních stanoví se vývozní povolení opatření pro dovoz a transit střelných zbraní. Jejich součástí dílu a střeliva Eh, a naším zpravodajem je pan Jakolino z EPP. Nyní budeme provádět výměnu názorů ohledně pozměňovacích návrhů přednesených eh, členy našeho výboru a také eh, výborem, který je příslušný za vypracování zprávy, tedy výborem pro mezinárodní obchod. Pane Jakolino, máte slovo. Tady jsem, pane předsedo. Těsně přede mnou, já to vidím. Proto jste, proto jste, jste měl hra na špatné místě. Děkuji vám tedy ještě jednou. Už jsme se sešli kvůli tomuto tématu v září a říjnu loňského roku. Nicméně dnes se koná tedy první schůze, kdy se zabýváme jednotlivými pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v tom textu ohledně uplatnění článku 10 protokolu OSN o střelných zbraních a vývozních povoleních a dovozních e, opatřeních. K tomuto tématu přišlo 67 pozměňovacích návrhů ve výboru INTA. Jak už jste se zmiňoval, pane předsedo, je to tedy stanovisko eh, a v výboru LIBE mm, přišlo 33 pozměňovacích návrhů. Eh, z velké části tedy eh, ty pozměňovací návrhy, které byly ve stanovisku, jsou vyjádřeny v příslušném výboru. Byly tu dva typy pozměňovacích návrhů především. Za prvé, snažili se posílit proces zjednodušení a odlehčit jednotlivé postupy pro jednotlivé kategorie. Tyto pozměňovací návrhy byly předloženy mnoha kolegy. A na druhé straně bylo snahou také eh, posílit bezpečnostní eh, situaci. A eh, právě tím se tedy zabýval především výbor Libe. Chtěl jsem se omezit při této první výměně jen na konkrétní případy týkající se těchto dvou kategorií pozměňovacích návrhů. Vyšla bych tedy z článku 2 který se zabývá přímo definicemi. E, k tomuto bodu přišlo několik pozměňovacích návrhů. Já sám u návrhu komise jsem rozlišoval mezi součástmi a hlavními díly. Mám za to, že výhodou tohoto pozměňovacího návrhu je ukázat nebo zesílit e, tento článek a posílit také jeho vazbu na ostatní články a zejména na směrnici 51 z roku 2008 a další legislativu. Pak se zde jedná také o možnost vývozu. E, to je ještě téma, kterým se můžeme zabývat. Můžeme najít pozměňovací návrh, který bude kompromisní. Například bychom mohli snížit tu eh, dobu čekání. Například je tu navrhováno některými kolegy, abychom tuto dobu čekání snížili z 90 na 60 dní. Pozměňovací návrh 7 je zásadní pro můj pohled na věc. Článek 7 se zabývá konkrétně činnostmi, které provádějí lovci a sportovní střelci. A tady se snažíme opět zjednodušit eh, postupy. Ale já bych chtěla rozlišit mezi eh, lovci a sportovními střelci, kteří tuto svou činnost vykonávají někde a vracejí se do členského státu, v němž mají eh, pobyt a v němž tedy mohou mít respektivní doklad, vnitrostátní doklad, který je opravňuje k držení zbraně. A na druhé straně je tu odstavec 4 především. A tam se jedná o situaci, kdy se lovci nevracejí do svého členského státu, ale pohybují se po vícero členských státech. Zde opět je zapotřebí zachovat bezpečnost a na druhé straně na druhé straně uchovat tedy ty, eh, ty myšlenky, které byly už uvedeny jinde. Chtěl bych se tedy v tomto pozměňovacím návrhu zmínit o článku 19 a 20 V tom prvním se hovoří o možnou revizi textu. Já si navrhoval pět let a jiné návrhy jsou na deset let. Já si tím nejsem úplně jist a mám určité obavy. Komise navrhovala čtyři měsíce, některé pozměňovací návrhy hovoří o 36 měsících pro vstup v platnosti. Já jsem navrhoval tedy šest měsíců následně a jsem přesvědčen, že je třeba najít tedy vyvážené řešení, eh, které bude zvažovat to, jak vytvořit tu nejvhodnější situaci, jak správně nakalibrovat rozhodnutí v patřičně širokém časovém rámci, aby mohlo pak dojít ke kritické revizi tohoto pozměňovacího návrhu. A myslím si, že šest měsíců je na toto nejvhodnější lhůta. Eh, toto jsou tedy moje úvodní eh, slova a poté, co se vysloví kolegové a komise, rád eh, ještě diskuzi uzavřu. Thank you. Děkuji. Protože tady máme pozměňovací návrhy, které jsou z výboru LIBE. Um, ehm, toto za, tento, za další výbor to byla paní Matěje, tak ehm, teď nevím, jestli je mezi námi. Není tomu tak takže to je spíš na diskusi mezi námi. Ostatní členové, tady mám žádosti od um, Kristofa Filnera. Děkuji. Děkuji. Spolu s ostatními kolegy jsme eh, předložili řadu pozměňovacích návrhů. Eh, v zásadě se snažíme zjednodušit legislativu tak, abych byla eh, zároveň účinnější. Mm, současnou situaci vidíme jako byrokratickou a nemyslím si, že bychom tímto mohli docelit našich cílů, kdybychom eh, tuto byrokracii nadále udržovali. Takže doufám, že paně Jakolíny bude moci zaznamenat naše ehm, komentáře. Prosím, podívejte se na pozvědací návrh 16, no zvláště na tento, eh, protože tady se mluví o účelu eh, Eh, s jakým můžete zažádat o takovéto povolení. A také si myslím, musíme začlenit eh, munici, protože když budete cestovat, eh, budete chtít lovit v nějaké zemi mimo Evropskou unii, tak si sebou můžete vzít zbraň pouze, ale nemůžete si vzít sebou munici. Takže si myslím, že toto je trošku zvláštní. Musíme pokrýt jak zbraně, tak munici. Takže to je pozměňovací návrh 16, 16, eh, eh, možná článek 7 také. Eh, tady se můžete podívat na pozměňovací návrh 63 a 64. Myslím si, že jsou naprosto klíčové a je to důležité v naší snaze zjednodušit, zjednodušit tento návrh. A to ve stejném duchu, Ehm, mm, trošku mi leží na srdci ještě další aspekty obsažené v návrhu. Ehm, když ehm, opouštíte členský stát, jehož nejste, kde nemáte stálý pobyt a mm, tam byl vydán vaše povolení, tak nevím, jak máme správně pochopit, jak to celé zjednodušit. Mohl byste posílat třeba zprávy, když budete odjíždět z Evropské unie tedy musíte eh, poslat zprávu z bodu, kde opouštíte Evropskou unii. Mm, nevím, jak to vypadá eh, s tímto oznamováním. Možná to bude eh, vytvářet jenom další byrokracii. Ale nezjednodušuje to celý postup. Pane Jakoliny a ostatní také diskutovali o definicích. A myslím si, že je důvod, dobrý důvod podívat se na 27, eh, 28 také, na tyto pozměňovací návrhy. A sice eh, směrnice je popisována mm, několikrát této koncepci, bylo to o tom taky dříve, ale myslím si, že bychom měli udržet ty definice, o kterých jsme tady mluvili. Nemyslím si, že je důležité, co se říká v ostatních právních textech. Myslím, že je nesprávné, kdybychom opakovali chyby, které jsme udělali v dřívějších legislativách a zapracovávali do tohoto návrhu. Takže je tady celá řada věcí, které jsou dobré, ale myslím si, že je tady řada špatných věcí, zvláště je to 74, eh, kde dochází k pokusu odstranit zjednodušený postup, tam, kde ho potřebujeme nejvíc, nejvíc, tedy eh, sportovci a lovci. A myslím si, že to jsou právě ti lidé, kteří by měli mít možnost využívat zjednodušeného postupu. Ale nemyslím si, že bychom měli podpořit pozměňovací návrh 74. To je naprosto absurdní. A prosím, také se ještě jednou podívejte na 67. Já myslím, že toto může být trošku obtížné. Vy říkáte, že by se měly využívat tyto eh, pasy nebo jiné národní dokumenty, ale myslím si, že by se měl zmínit pouze pas. A to je jediný důležitý dokument. Zde. Ostatní licence v jiných národních jazycích nejsou zvláště důležité. Eh, eh, řecký, řecká licence ve Švédsku, já nevím, jestli by eh, švédské úřady s tímto mohly pracovat nebo zjistit, o co tady jde. Ehm, mm, myslím si, že tady opravdu potřebujeme evropský pas, který by fungoval. Ale eh, až hm, pokud máme mít tento pas, tak musíme mít pas, eh, který bude eh, dostatečný. Neměli byste být nuceni ještě ukazovat hm, hm, váš evropský pas pokaždé, když třeba dorazíte na nějaké letiště přistanete na letišti, když jste švéd a budete chtít někam jinam, tak třeba budete chtít do Kodaně, tak si myslím, že by nebylo správné, kdybyste museli ukazovat zbrojní pas pokaždé, když půjdete do transitní oblasti na letišti. Myslím si, že byste měli ukázat tento pas pouze jednou jedinkrát. Takže to je otázka, o které se velice zajímám, takže doufám, že vezmete v úvahu mé poznámky. Now... Děkuji. Jako další Elizabeth Kostinger. Děkuji, pane předsedající. Já bych eh, ráda navázala na tyto poznámky, které podporuji, především v souvislosti s článkem 7. Vždyť existuje již eh, evropský zbrojní pas a vše, co národní eh, sportovní střelci a lovci musí předkládat, vede vlastně k dalším administrativním administrativním zátěžím, především při eh, cestě do třetích eh, států a tak se domnívám, že by z toho mohl vzniknout eh, veliký problém také ve smyslu navýšení byrokracie pro dané osoby. Jinak však děkuji zpravodaji za jeho práci. Domnívám se, že zde se dopracujeme dobrého výsledku na základě mnoha pozměňovacích návrhů. Děkuji. Ano, Ano, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že otázku byrokracie pro sportovní střelce a e, lovce nesmíme dát do středobodu pozornosti této směrnice. Tato směrnice se spíše dotýká té otázky, jak zacházet se střelnými zbraněmi a jak zabránit ilegálnímu obchodování. To je hlavní podstatná záležitost. V dalším kroku je samozřejmě možné přemýšlet o zjednodušení pro sportovní střelce a e, lovce, ale toto zjednodušení musí být skutečně e, zcela jasné, e, tak aby zadními vrátky se nestalo tedy to, co vlastně by bylo proti hlavnímu účelu. Proto se domnívám, že eh, předložený dokument zpravodaje je dobrý a přesvědčivý a jistě se na něm budeme moci dohodnout. Děkuji. Thank you. Helmut Scholz. Děkuji, kolega Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych do toho vína chtěl nalít trošku vody. Já se domnívám, že ve středu eh, tohoto nařízení nejde o sportovní eh, eh, zbraně či se střílení sportovního typu. Jde skutečně o obchodování se zbraněmi. Proto se domnívám, že bychom se neměli tolik zabývat byrokracií, nýbrž tím, jak veřejnost zachází se zbraněmi. Proto vlastně také rejstřík OSN není e, tím hlavním měřítkem. Návrh komise je poněkud mírnější, ale já bych nechtěl, aby e, tento dokument komise byl nějak rozřaďován. A proto jednoznačně eh, chci říci, že bychom se měli podívat eh, také na to, co se děje eh, při určitých nešťastných událostech nebo při Eh, eh, událostech eh, šílených střelců. My jako legislativci jsme povinni stanovit jednoznačná pravidla, tak, aby zneužívání střelných zbraní bylo vyloučeno jednou provždy. To je otázka, která by měla být v hlavním středu naší pozornosti. My bychom rádi eh, přijali návrh eh, komise. And finally Robert Sturdy, ECR. Konec Robert Sturdy je tady? Děkuji, pane předsedo. Posledním dvěma bodům bych chtěl podotknout Bartovi, který je pro mě velký přítel, ale musím to opravdu říci. Zbraně jsou o to, aby zabíjeli, ať už to jsou ptáci, divočáci nebo cokoliv. Jsou o toho, aby se jimi zabíjelo my máme legislativu a pokud chceme sestavit tedy legislativní akty, musím říci především, že nehody se dějí. Například e, e, slavný fotbalista použil vzduchovou pistoli a strefil někoho do nohy a byla to taky nehoda. A je mm, téměř nemožné, e, abychom Eh, mohli převážet například zbraně. Například do, k nám do Velké Británie eh, se nedají dovážet zbraně. Naše olympici musí trénovat ve Francii a jinde, protože nemají eh, právo držet zbraň, vlastnit zbraň. Ve Velké Británii my máme opravdu velice přísná pravidla a v zemích, kde je volnější eh, legislativa, může docházet ke, ke zločinům. Mnoho si zbraní pochází ne z Evropské unie, z vnějšku. A proto je zapotřebí, abychom legislativou eh, bránili, ať už tedy náhodnému nebo umyslnému zabíjení eh, lidí je třeba, abychom zajistili, že ty právní normy budou eh, správné, korektní, a aby mohly být tyto normy využity jakým, jakýmikoliv policijními složkami v kterémkoliv státě. A my jsme připravili celou řadu pozměňovacích návrhů. Rád bych vysvětlil panu zpravodaji například 58. Jedním z problémů eh, při výrobě zbraní, a teď mám na mysli sportovní zbraně, eh, protože pořád se objevují nové zbraně. E, například na veletrzích e, e, a víme, že tyto zbraně se vyskytují na mnoha, na mnoha místech a lidé se budou snažit tak dlouho získávat nějaké vývozní povolení, aby dostali své zbraně na patřičné veletrhy. Jedná se o rozsáhlý průmysl, rozsáhlou výrobu v Evropské unii. Nejde jen tady na, o ilegální prodej, například za válečnými účely, ale i samotná, samotné sportovní odvětví je e, velice objemné. A sportovní zbraně je také třeba přestavovat na veletrzích a, a někdy trvá měsíce, než obdržíte vývozní povolení, abyste dostali tu zbraň na, na patřičný veletrh. Já jsem pokud to teď najdu, eh, u pozměňovacího návrhu 72, kde se hovoří o eh, hlavních dílech eh, střelivu a o jejich použití k závažným trestným činům. Členské státy se musí rozhodnout, zda lidé eh, budou tedy podnikat závažné trestné eh, činy. My máme eh, obrovské zdroje k tomu, jak zabránit, aby, tyto, aby tedy někteří lidé používali střelné zbraně tímto způsobem. A ať už místní, státní nebo národní policie, ať už to má jakýkoliv stát jakkoliv zařízeno, má právo zastavit kohokoliv, Eh, kdo nebude mít v pořádku eh, patřičné dokumenty. Nezapomínejme na eh, riziko, které působí dovážení zbraní. Mějme na mysli realitu. Čím jednodušší je legislativa, tím snadněji se pak prosazuje. A to je podle mého názoru. Myslím, že policie by to mohla potvrdit tak také nejlépe rozhodneme, rozhodneme po e, celé Evropské unii. Christopher se zmiňoval o tom, že bychom potřebovali e, evropské oprávnění k držení zbraně. Ano, ve Velké Británii potřebujete e, nejdříve získat povolení policie, pak ta policie půjde k vám na inspekci, Eh, mohou přijít k vám domů a budou eh, diskutovat například o tom, v jaké eh, jsou vaše manželské vztahy, zda nepijete a podobně. Jediné, na co se mě neptali, je, jestli jezdím rychle autem. Ale opravdu to je velice důkladná prohlídka a, a pohovor. Také se policie zajímá o to, kde máte ty zbraně Um, uloženy. V některých částech eh, Velké eh, Británie, například v nějaké restauraci, možná, že tomu moc lidé nerozumí, ale eh, prostě takto to ve Velké Británii je. Já vám chci ale poděkovat, pane Jaklino, protože jste s námi hluboce spolupracoval na mnoha schůzích, na mnoha, při mnoha příležitostech a já jsem přesvědčen, že se nám podaří najít schodu předseda. Děkuji. Pan Děkuji, pane předsedo. Eh, budu mluvit eh, stručně. Se zájmem jsem si vyslechl tuto diskuzi. Cílem by mělo být to u každé zbraně, že především musí být chráněna veřejnost obávám se, že pokud několik držitelů zbraní bude muset déle čekat na vývozní povolení z přechodu z jedné země do druhé, tak je to prostě daň, kterou zaplatíme za naši bezpečnost. A měli bychom odolat jakémukoliv pokusu o e, rozmělnění protokolu týkajícího se držení střelných zbraní a převozu a vývozu a dovozu střelných zbraní, jejich součástí dílů a munice a měli bychom eh, samozřejmě se zabývat eh, screeningem osob, které žádají o držení zbraní, protože si musíme zajistit co možná nejvyšší eh, profil bezpečnostní, protože střelné zbraně slouží o to, aby zraňovali a zabíjeli. To musíme mít na paměti, proto musíme chránit veřejnost, i když to bude znamenat, že majitelé zbraní budou muset utrpět větší spoždění. Děkuji. A na závěr Petr Šťastný. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, protože eh, jsem se podepsal sám na některá tato pozměňovací návrhy. Také bych chtěl eh, vyjádřit silnou podporu pro to, co řekl Christopher Fielner, ale také souhlasím s panem Langem tomto kontextu, protože majitele by, eh, tě eh, by mělo být v tom zabráněno a eh, jakmile legitimně dostanou povolení, aby drželi zbraň, tak by mělo dojít k usnadnění a k zjednodušení a ne naopak ke zkomplikování situace. Měli bychom se soustředit na ty, kteří vlastní nelegálně střelné zbraně. A o to jde tady. A vím, že tady je něco jako ideologická mezera Ehm, rozdíl v této otázce, to je velmi citlivá věc, ale pokud někdo legitimně legálně ehm, drží toto povolení, tak bychom tady měli ve směru většího zjednodušení eh, s ehm, usnadnění. Měli bychom se soustředit na to, abychom odebrali zbraně těm, kteří je vlastní nebo drží nelegálně. Děkuji. Komisař by ráda. Kolega Scholz. Děkuji, pane předsedo. Naslouchala jsem velice bedlivě eh, diskuzi a mm, myslím, že byla velice zajímavá. Popis Eh, zprávy našeho zpravodaje, toho, že v některých zemích eh, ještě nebylo podepsáno nebo ratifikována tento eh, protokol Spojených národů a já bych chtěl trvat na tom, aby toto byla naše první priorita, jestliže přemýšlíme o bezpečnosti ochraně veřejnosti. Měli bychom začlenit eh, toto. Česká republika dokonce ještě ani nepodepsala, eh, jak jsem se dočetl. Velká Británie neratifikovala. Německo neratifikovalo. Ehm, takže mm, mám pocit jistého závazku, že by se to mělo stahovat také na naše země eh, v rámci Evropské unie, abychom ehm, také se postavili k tomuto protokolu mm, Spojených, ehm, tomuto protokolu, protože za prvé E, si myslím, že každý další směr, ať už je to e, oslabení nebo posílení, každý další směr by měl být důležitý. Ano, ještě nějaká odezva z komise, kdo by si přál to komentovat? Prosím. Děkuji, já jsem Fabio Marini z DG Spravedlnost a vnitřní záležitosti a Zabývám se právě tímto tématem u komunitárních eh, institucí komise. Když prezentovala tento návrh nařízení, brala na vědomí dvě klíčová témata. Vyrovnanost a konzistentnost, vyváženost mezi požadavkem na bezpečnost a na svobodu obchodu, na volný obchod a také vyváženost mezi evropskou legislativou a tím, co stanoví vnitrostátní e, zákony a konsistentnost mezi pravidly, které e, chceme prosazovat na evropské úrovni a která musí odrážet to, jak vypadají e, pravidla diktovaná protokolem OSN. Eh, snažili jsme se vytvořit něco velice eh, jednoduchého a to, že členský stát předtím, než autorizuje vývoz, musí vědět, že importující stát autorizoval tento import. To je základní pravidlo, kterým jsme se řídili. A na základě této myšlenky jsme pak mysleli tedy na postupy, které jsou poměrně jednoduché a jsou zaměřené především na to, abychom měli společná pravidla. Například eh, co se týče lhůt, eh, do kterých musí patřičné orgány odpovědět eh, nebo tedy provést to povolení. To znamená, že občané by měli mít eh, společná pravidla v jednotlivých členských státech, aby některé z eh, příslušných orgánů nepřesahovaly eh, patřičné lhuty, což by mohlo poškozovat například hospodářské subjekty. A pak je tu část, která se týká konkrétně zjednodušení. To, co zde již zaznělo z úst některých poslanců, je, že je zapotřebí postihnout ilegální obchod ne toho, kdo legálně drží zbraň. To je také úmysl Evropské komise. A v tomto návrhu například pro lovce a pro sportovní střelce eh, navrhujeme zjednodušený postup, který už existuje díky směrnici EU a to, že je možné využít tedy eh, eh, průkazu pro zbraně. Eh, to znamená, eh, že by takto střelec mohl přejet z jedné země do druhé eh, pouze, když předloží tento průkaz bez dalších byrokratických postupů. A my jsme toto chtěli zavést i pro ty střelce sportovní nebo lovecké, kteří půjdou do třetích zemí. Jediným rozdílem, což je v zájmu osoby nebo tedy občanů, je, že pokud lovec opouští svou zemi a pokud tedy opouští Evropskou unii ze své země trvalého pobytu, stačí mu vnitrostátní povolení, nepotřebuje tedy ten průkaz, stačí mu povolení, které je vydáno daným členským státem. A prozatím to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za, za slovo. Předseda, děkuji. Chcete se na něco zeptat? Pan Robert Stardy se chce zeptat. Vy jste zahájil své prohlášení v tom, že eh, skutečný problém jsou ilegální zbraně. A vy jste ale nikdy neřekl, jak chcete eh, zabránit vstupu ilegálních zbraní do Evropské unie, když jste hovořil o návrhu Evropské komise. Mám velice krátkou eh, otázku. Vy jste říkal, že v tom návrhu chcete mít eh, možnost zaručit, že dovoz, dovážející země nebo země, která umožní to dovoz, skutečně dá toto dovozní povolení. Například já jsem slyšel, že takovouto licenci, tedy eh, dovozní, neu, neumožňují například Spojené státy. A my bychom opravdu to poslední, co bychom chtěli udělat, je, že by například žádní eh, obchodníci by nemohli jet do Spojených států tímto způsobem, zatímco vy byste to takto hm, chtěli umožnit, jak, jak s tím chcete zacházet. Jak chcete zajistit tyto importní eh, nebo dovozní eh, povolení, protože v některých jiných zemích mohou mít jiné legislativní postupy, mají jiné systémy. Jak jsem tedy slyšel, že je to tak v údajně v případu Spojených států. Mohl byste se k tomu vyjádřit? Můžete prosím odpovědět na tuto otázku? Děkuji. Co se týče eh, povolení k dovozu. Například v případu Spojených států mm, to je tak, že Spojené státy žádají dva typy dovozního povolení. Chtějí tedy dva pro vojenské zbraně a jedno pro e, běžné střelné zbraně. Velká část států, nebo alespoň ty, které zachovávají západní standardy, mají ehm, podobná pravidla, takže je nemožné si představovat, že by člověk mohl převést kontejner se zbraněmi do nějaké země, aniž by ta země dala dovozní povolení. Eh, kromě toho je to, co stanoví již sám protokol, který nám ukládá, že pokud eh, země Evropské unie, protokol hovoří v článku 20 o tom, hovoří o tom, že země, než dá um, povolení k vývozu, musí se tato země přesvědčit, zda um, příslušný stát, do nějž má být ta zbraň dovezena, umožnil povolením tento dovoz. Jak tedy budeme zasahovat proti legálnímu obchodu? Protokol nám to říká, a to prostřednictvím kritéria vystopovatelnosti. Toto kritérium sledovatelnosti je také uznáváno prostřednictvím výměny eh, těchto povolení, tedy dovozního a vývozního povolení ze strany jednotlivých členských států. To je jedním z těch příkladů. No a potom je zde také značení eh, zbraní a další aspekty, které jsou již pokryty eh, normami evropskými, jako je například ta směrnice o vnitřním trhu, k nímž se teď vracíme a e, replikujeme pro vnější e, obchod. Pane zpravodaji, poslední e, poznámka, závěrečná poznámka. Ano, pane předsedo, mám několik závěrečných slov. S velkou pozorností jsem si vyslechl příspěvky kolegů, kteří o tomto promluvili a kteří poskytli významné příspěvky, jež budu patřičně zvažovat ke kompromisním pozměňovacím návrhům. Samozřejmě se jedná o otázku ohledně dovozu vývozu střelných zbraní, eh, která se týká téměř miliardy eur. Jedná se o dohody s OSN z roku 2001. Jak zde bylo zmíněno, doposud některé členské státy ani neratifikovaly, ani nepodepsaly eh, tuto dohodu znamená tedy, že toto nařízení se zaměřuje na harmonizaci eh, na celé eh, území Evropské unie tak, aby eh, byl uchována bezpečnost a na druhé straně, aby byly zjednodušeny postupy u některých kategorií, jako to jsou například lovci, sportovní střelci. Musíme mít na paměti tedy Eh, podmínky nutné pro zachování bezpečnosti občanů, které zde byly velice konkrétně jmenovány. Eh, jsou zde pozměňovací návrhy od kolegů, které se zmiňují o důležitých eh, bodech, jako jsou části zbraní, střelivo, ty jednotlivé základní části. Je tu pozměňovací návrh 74, kde jsme proti, protože je třeba vyjasnit ještě, co to znamená ono povolení byrokracie není eh, mezi nebo hranicí, ale naopak by eh, měla být eh, využita k tomu, aby byl harmonizován tento postup. Je třeba ještě využít tedy příspěvků jednotlivých kolegů k tomu, aby se, aby se text patřičně zpracoval. Protokol z roku 2001 o kterém se hovořilo, u něj nemůžeme čekat tři a půl roku, aby vstoupil v platnost, jako je také nezvyklé e, čekat deset let. Po pěti letech komise může v podstatě e, prověřit e, situaci a může najít další možné řešení v následujících dnech se sejdeme se stínovými zpravodaji, abychom dokončili tento legislativní návrh. A všichni si přejeme, aby byl brzy a aby byl velice dobře zpracován. Děkuji vám, říká pan předseda. A 12. 13. dubna eh, to budeme dále probírat a hlasovat. EU Další je bod 6, protokol mezi Evropskou unii a Andorou, kterým se nepůsobnost dohody ve formě výměny dopisů mezi ES a Andorou rozšiřuje na celní bezpečnostní opatření. Já jsem zpravodajem této složky. rozhodnutí rady, kdy jde o souhlas, jde o zřízení právních nástrojů pro uzavření tohoto eh, protokolu. A je tady jedna důležitá otázka, kterou bych rád nadnesl mm, a sice konzultace o právní eh, základně pro eh, návrh rozhodnutí Rady a Evropský parlament tady mm, vyjádřil se obavy, které se týkají článku 218 odstavec 7 smlouvy o fungování Evropské unie. A e, toto bylo e, předmětem e, diskuze z 11. března, tedy to byla poznámka právních služeb, byla tady navrženo řešení, ale nebylo to uspokojivé protože to neproběhlo řádnými postupy eh, parlamentu. Mělo by to následovat, včetně konzultace eh, se výborem pro právní záležitosti eh, a budou to také, také konzultace s radou. Mělo by, mělo by být vyjádřena, připravenost revidovat toto rozhodnutí, protože by to mělo být různé nežádoucí dopady. Také sekretariát právních služeb a já se ještě pečlivě podívám na celou tuto záležitost. A máme tady zástupce právních služeb, tak bych rád požádal eh, právní služby, aby se vyjádřili k této otázce, než budeme pokračovat dál. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, máte pravdu, že jsme nesli tuto otázku, nejen protože je významná v rámci této složky, ale protože by mohla také vytvořit precedens pro budoucí složky. Takže bych to rád vysvětlila detailně. V návrhu rozhodnutí Rady o uzavření takovéhoto protokolu komise navrhuje takovou právní základnu článek 207, což je zásadní právní základna. Nemáme s tím žádný problém. A pak článek 168, což je právě právní základna pro vydání souhlasu parlamentu, s tím nemáme také problém, ale pak se tady přidává článek 200 87 smlouvy a mm, tady je to, kde se hovoří o právním souhlasu a důvodem toho je, že v případě článku, mm, aby mohla být 207 použita, musíte eh, mít vytvořené určité podmínky. A eh, tyto podmínky jsou tyto. Tam, eh, kde dohoda samotná ehm, ehm, by měla být schválena v rámci zjednodušeného postupu, a ehm, nebo grémy, která byla stanovená v, tomto, v této dohodě. Tento protokol, který byl navržen, tak jak si můžeme přečíst, však nesplňuje žádné tyto podmínky, takže nesplňuje například určité možnosti, tak abychom mohli přejít k zjednodušenému postupu nemohou to udělat ani krémia stanovená eh, v této dohodě, proto článek 208 odstavec 7 nemůže být začleněn do eh, právní základny. Eh, co se týče postupu, mm, který budeme teď sledovat, Inta nemůže platnit samotný tento článek 207, ale bude muset odkázat mm, toto do výboru pro právní záležitosti. Ovšem máme pocit, že toto je pouhá chyba, protože by, by bylo smysluplné, kdybychom nadnesli tuto otázku v radě a e, rada by pak mohla, e, měla být ochotná toto odkázat e, nebo poslat parlamentu další dopis, přičemž se bude revidovat základní právní základna a vyškrtne se 207. Pokud rada bude ochotná poslat takovýto dopis, pokud budete chtít škrtnout 207 z právní základny, tak se to budu muset předat výboru pro právní záležitosti. Jenom bych vám chtěla eh, dát vědět, proč jsme vůbec přišli s touto otázkou. Důvodem je, Původně ehm, to bylo eh, předáno, byl tím pověřen sekretariát. Když použijete 207, tak se musí delegovat kompetence eh, komisi, ale delegovány mohou být tyto kompetence jenom proto, aby mohla být dohoda modifikována. Zatímco, když tady necháme 207, tak možná to bude znamenat, že článek 207 eh, může být šířeji interpretován. Eh, rada by mohla pak delegovat další pravomoce komisi a protože tady to není opravdu důležité, tak by to ale mohlo být důležité pro budoucí dohody. Například pro dohodu s Koreou, kde se implementuje bezpečnostní doložka, eh, tak aby mohl být použit legislativní postup, ale je tady velice široká interpretace 207, pak by tady eh, rada toto mohla delegovat eh, komisi. Takže proto jsme přišli s tímto bodem a jsme vám i nadále k dispozici, pokud byste měli mít další otázky nebo pokud budete potřebovat další naši podporu. Tak a tato právní otázka byla vyjasněna. Ehm, můžeme teď dát stranou. Tuto otázku rozhodneme čase, až, až nastane správný čas. Eh, navrhuji, abychom souhlasili s touto složkou eh, tady Andora nemusí pak aplikovat tato celní bezpečnostní opatření pro převoz zboží mezi různými teritorii v rámci EU a Andory po dobu, kdy tyto strany budou aplikovat opatření. Měla být zajištěna ekvivalentní úroveň bezpečnosti a ehm, také eh, zachování externích hranic. Tak ehm, co se týče otázky samotné zásady, toho poslechneme si eh, zástupce komise. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především vám chci poděkovat za tento návrh a za souhlas, ten návrh souhlasu s tímto protokolem ze strany parlamentu. Co se týče cíle, je jasné, že chceme zajistit obchod mezi Evropskou unii a Andorou tak, aby nadále pokračoval hladce a současně chceme zajistit vysokou úroveň eh, bezpečnosti celní, což jak eh, je jasné, že mm, musí splňovat veškeré mezinárodní standardy. Co se týče právního základu, komise dnes byla informována a my jsme převedli na patřičná oddělení tyto informace a tyto eh, ery, tyto, tyto chyby tedy eh, budou eh, následně přepracovány. Děkuji. Ještě si někdo přejete něco poznamenat? Chcete se na něco dotázat? pane Šťastný? EPP? Pane předsedo, já jsem osobou, která za naše politickou skupinu se zabývá tímto tématem a chci vyjádřit plnou podporu zpravodaji. Ano, já bych chtěl jednu eh, technickou poznámku. Andora není velký stát a nemá velké hospodářství, ale jsou tu jen tři země, které mají s námi plnou eh, plnou celní unii, a to je Andora, Monako a Turecko. Takže když se podíváme na precedenci, jak vidím, tedy Andora není e, velká ekonomika, což je všem jasné. Je to také možnost, že by se vytvořil takto precedens pro Turecko, což je velké hospodářství a má velký, e, velký význam pro nás. E, a proto na to musíme myslet, když budeme teď vypracovávat tuto dohodu s Andorou. Předseda na rozdíl od toho, co se děje s Tureckem, To s Androu vypadá eh, tedy opravdu eh, jinak eh, i v této souvislosti. Máte k tomu ještě někdo nějaké poznámky? Možná bychom, bychom se mohli zabývat onou otázkou právního oddělení. Lhůta pro Mm, předložení pozměňovacích návrhů není a budu vás informovat eh, o dalším vývoji, až se více dozvíme o těchto právních otázkách. Takže můžeme přejít k bodu číslo 7, což je zrušení nařízení Rady o důkazu původu pro některé textilní výrobky. Naším zpravodajem je Jan Zahradil z ECR. Nyní projednáváme návrh zprávy, který máte ve svých materiálech. Komise navrhuje tedy zrušení nařízení s tím, že důkaz původu už nemá tedy opodstatnění, návrh byl předán parlamentu za řádného legislativního postupu a už máme tedy první dokumenty od zpravodaje, ve kterých naznačuje své stanovisko. A nyní zde máme návrh zprávy. Pán Jan Zahradil má slovo. Prosím, kde jste? Thank you, Chairman. I, I will speak in Czech, so... Budu mluvit česky, pane předsedo, tak si prosím eh, nasaďte sluchátka. Já zkusím stručně schrnout to, co máme eh, v tom písemném návrhu. Myslím, že to nebude moc složité. Máme tady návrh komise na zrušení nařízení rady číslo 1541 lomeno 98 a pozměnění nařízení rady číslo 3030 lomeno 93 Jde o legislativní nástroj, který upravuje podmínky pro přijímání důkazu původu pro některé textilie a textilní výrobky ze třetích zemí, konkrétně ty, které spadají do třídy 11 kombinované nomenklatury. Důvod, proč eh, vůbec tato opatření tyto legislativní nástroje existovaly byla snaha zabránit narušení trhu v důsledku rostoucích dovozů ze třetích zemí, zejména z Číny. E, nicméně mezinárodní právo už k tomu řeklo své, jednak množstevní omezení u dovozu z těch zemí, které jsou členy WTO, byla zrušena. Bylo v roce 2005, kdy skončila platnost příslušné dohody a také skončila platnost zvláštních ochranných ustanovení pro dovoz textilních a oděvních výrobků pocházejících z Číny. To bylo eh, ke konci roku 2008, takže i v mezinárodním právu tady je jasná opora. Já mohu eh, pouze výboru doporučit, aby s tím vyslovil eh, souhlas. Osobně mohu trochu ironicky vyjádřit Eh, své potěšení nad tím, že jsem zpravodajem eh, u věci nebo eh, u záležitosti, kdy se konečně ruší nějaké nadbytečné opatření, protože konec konců je to i v programu komise, tedy vytvořit jednodušší a transparentnější legislativní prostředí v Evropské unii. Eh, samozřejmě zůstávají tady eh, zachovány některé další nástroje kontroly dovozu textilních výrobků, ať to jsou dovozní povolení, nebo systém statistického sledování ex post, anebo vyžadované eh, uvedení země původu všech dovážených výrobků, takže nezůstáváme eh, s holýma rukama a samozřejmě možnost kontrolovat, co přichází na eh, vnitřní trh Evropské unie, máme i nadále sečteno, podtrženo, doporučuji kladné stanovisko, doporučuji výboru, aby se k tomu postavil kladně a aby to schválil. Děkuji za pozornost. Anyone from, from the commission to comments? Nějaká reakce z komise? Ano, máte slovo. Prosím, do záznamu vaše jméno. Děkuji. Jmenuji se Ingrid Šarlak a jsem z DG eh, Cla daně. A chtěla bych poděkovat za to, že jsem dostala příležitost a že mohu velmi stručně okomentovat eh, tuto věc. Za prvé bych ráda pogratulovala zpravodaji eh, k této vynikající zprávě které se, se mu daří skutečně umístit tento návrh do správného kontextu. Nemám toho vlastně moc, co bych dodala, jen bych chtěla podtrhnout pár bodů, za prvé účel eh, návrhu, jak zmínil zpravodaj, je eh, usnadnit administrativní břemeno mm, eh, celních formalit mm, mm, tam, kde už nejsou legitimní, tam, kde už bylo přijato nařízení, tam je naprosto nezbytné aby se vytvořily tyto závazky, ale ty už, ty už nejsou dnes legitimní, protože máme liberalizaci průmyslu textilního. A také jsem chtěla zdůraznit, že tento návrh v žádném, způsob, žádným způsobem nemění možnosti, které Evropská unie stále má pro to, aby mohla schvalovat restriktivní opatření, Mm, ve směru členů, kteří, tě, kteří mm, nejsou členy VTO a také, jak už zdůraznil zpravodaj stále, ještě máme mm, celou řadu prostředků, jak kontrolovat původ zboží, které musí být procleno při dovozu a jakékoliv pochopnosti, které by mohly vzniknout v souvislosti s celními úřady o správnosti těchto informací ty by mohly vést k dalšímu požadavku dalšího průkazu nebo důkazu. A pak ještě, abychom se vyhnuli možnému pomílení nebo zmatku, tak toto nařízení nemá vůbec žádný dopad e, na spotřebitelské informace takže toto je vše, co jsem k tomu chtěla dodat a děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď členové výboru. Marie Eleli a ostatní. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s návrhem komise a také e, s návrhem zpravodaje, e, co se týče e, zrušení nařízení, protože pokud by nařízení platilo, pak by mohl vzniknout problém s koherentností eh, eh, práva EU. Teď bych měla otázku na zpravodaje. Eh, v pracovním dokumentu, který jste rozpracoval, se nařízení dává do souladu se zprávou, do, do souvislosti s právou Nuskardiny o, o údajích o zemi původu pro určité zboží, které přiváž, je přiváženo ze třetích zemích. Já si to interpretuji tak, že vlastně to jsou dvě různé věci, které v podstatě nemohou být vzájemně propojeny. Ehm, tedy otázka, proč jste tyto dva aspekty propojil v tomto textu. A myslím si, že ještě jinak mohu říci, že máte souhlas socialistické frakce. Pane Zahradile, chtěl byste um, odpovědět na tuto otázku? Prosím, máte slovo. Máte naprostou pravdu eh, v tom, co říkáte, paní kolegyně opravdu ty dvě věci spolu právně nesouvisí, jsou to právně oddělené záležitosti, ale já jsem považoval za nutné to tam zmínit čistě z informačních důvodů a také eh, konec konců zástupkyně Evropské komise eh, se o tom zmínila eh, v tom smyslu, že zrušení tohoto legislativního aktu nikterak neovlivní a nebude mít dopad na nějaké další záležitosti, které jsou v tomto směru projednávány a které souvisí s úrovní informovanosti spotřebitele. Takže samozřejmě máte pravdu, že právně jsou to dvě zcela říkala odlišné věci. Šlo mi pouze o to, aby ten kontext informování kolegů europoslanců byl úplný. Anymore. Ještě někdo si přeje přispět k tomuto tématu? Ne? Máme lhůtu 18. března. Pro pozměňovací návrhy hlasovat se bude 23. 24. března. Takže budeme mít eh, o nařízení v knize jméně. K bodu 8 EU jako celosvětový činitel a její úloha v mnohostranných organizacích. Eh, mohu říci, že je to zpráva z vlastní iniciativy. My přispíváme eh, stanoviskem pana Leifrida. Už jsme měli první výměnu názoru 3. března. A Eh, AFET eh, nám umožňuje, jak tomu vyjádřili, tento eh, tento text se zabývá úlohou EU s ohledem na spolupráci s VTO. Můžeme postoupit tedy k diskuzi tohoto stanoviska a předám slovo navrhovateli. Děkuji, pane předsedo. Vždycky je dobré vědět, že eh, předseda sleduje, jestli jsou eh, členové tady přítomní nebo ne a že pak na příštím setkání tuto věc okomentuje. To není příliš motivující, myslím. A moc to nenapomůže. The to, je, to, to je motivující. Je vždycky potěšením moci přiložit stanovisko k zprávě z vlastní iniciativy AFETu. Je to velice zajímavé. A chtěl jsem se soustředit tady trošku na eh, otázky VTO eh, v tomto stanovisku, protože si myslím, že to eh, je víceméně naším závazkem tak učinit jako výbor pro obchod. A nejprve chci říci, že situace jak eh, je Evropská unie zastoupena eh, ve VTO, eh, by mohla být určitým vzorem pro celou Evropskou unii a její aktivity, mezinárodní aktivity, takže když srovnáte naše, naši roli ve VTO s, s zastoupením OSN, kde jsme neměli příliš příjemné zkušenosti z minulého hlasování, Mm, v Radě bezpe- bezpečnosti. Takže myslím, že by bylo dobré, kdybychom šli takovou cestou, jakou jsme šli eh, v rámci VTO eh, i pro Evropskou unii a ostatní organizace by to bylo dobré. To je první bod, který jsem chtěl zmínit. A mm, myslím si, že v rámci VTO náš eh, způsob, mm, jak dojít ke konsenzu a rozhodování, je správná cesta, ale někdy Eh, bychom měli přemýšlet i o jiných cestách, jak rozhodovat, ale to mm, tady bychom mohli začít diskuzemi k této otázce. Taky si myslím, že je nezbytné, abychom eh, měli silně zastoupený sekretariát v Ženevě, protože veškerá práce, která tady je odváděna, ta vyžaduje dobrou dobrý personál, který bude dobře vybaven, tak aby e, se věci dostaly do pohybu. A e, třetí bod, e, kterém jsem se chtěl zmínit, i parlamentní dimenze, nebo řekl bych začátek této parlamentní dimenze v rámci VTO je něco, co bychom měli velmi silně podpořit a také by to mohlo být pak řešením pro ostatní mezinárodní organizace. Otázkou je, eh, jestli eh, zásada jeden stát, eh, jedno, jeden hlas je správným řešením. Já to o tom trošku pochybuji. Osobně si myslím, že to není úplně demokratické, aby například Andora, Čína mm, měli stejnou významnou váhu v některých organizacích, ale to je něco, o čem tady asi nemůžeme diskutovat, to je jenom má soukromá eh, poznámka k této věci. A takže to není moc dlouhé stanovisko, ale je eh, jedno ze zásadních. A ještě jsem na závěr chtěl zmínit, že musíme být velice eh, obezřetní, když se mluví o otázce neobchodních záležitostí. Ono to bývá smícháváno s jednáváními, s jednáními VTO, to je politika, e, to jsou některé věci, které Eh, podnikají některé státy, ale jiné státy zase proti těmto akcím eh, se postaví eh, v rámci VTO a argumentují různými obchodními argumenty, tak já si myslím, že bychom to také měli změnit, protože zvláště Evropská unie pro mě osobně udělala pozoruhodné věci v minulých letech například zákaz eh, importu tuleňů, dovozu tuleňů. To si myslím, že bylo pro nás velice eh, zásadní a mm, mm, toto je něco, co bychom tady také měli zmínit, protože máme určité hodnoty, mm, o kterých jsme přesvědčeni a eh, rádi bychom je měli i zakotveny v Evropské unii, tak tolik v krátkosti k mým návrhům ve stanovisku ve výboru pro obchod. Thank you. You have just... Děkuji. Prokázalo se, že je dobré mít vždycky zpravodaje začlenou do diskuze. Přeje si někdo promluvit za komisi? Elizabeth? Ne, teď bych rád dal slovo někomu z komise, pokud si přeje slovo. Já jsem Žil Šavnejkat z Generální ředitelství pro obchod a můžeme říct jen velice stručně, že souhlasíme s většinou toho, co zpravodaj uvedl. Děkujeme mu za toto stanovisko. Je pravda, že situace ve VTO není úplně e, ideální, ale hovoříme e, o e, tom, jaká byla přijata praxe všemi protagonisty. Jedná se tedy o dlouhodobě zavedenou praxi. A situace s některými jinými organizacemi není tak jasná, tak vyjasněná, jak tomu bývá oproti té, kterou máme e, s VTO. Lisabonská smlouva jasně hovoří o zastoupení Evropské unie a úloze komise na jedné straně a také o úloze vysoké představitelky místo předsedkyni současně. Takže k tomu, co už dnes uvedl pan Martin dopoledne a také o budoucnosti obchodní politiky, ano, je eh, vhodné, aby se určitých aspektů zlepšila ehm, činnost eh, VTO, ale v tuto chvíli bude nejspíš nejvhodnější, abychom se zaměřili na DDA a potom na to teprve, co se dá učinit ohledně samotného fungování VTO. Nyní Elizabeth Kostinger za EPP. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako stínová zpravodajka za LS bych je chtěla poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska. Domnívám se, že ty čtyři body jsou dobrým základem, ze kterého můžeme vycházet. A jen stručně chci říci, že postavení Evropské unie v rámci VTO je zcela jasné, jak také řekl zástupce komise v odstavci 3, 5, 4 je eh, uvedena demokratická legitimace a transparentnost. Eh, to je zde popsáno detailně. Eh, to je tedy určitý výchozí bod, na který můžeme navázat. Já se domnívám, že se strany naší politické skupiny budeme ještě chtít o tomto diskutovat s autorem a těším se na spolupráci. Thank you. Now William Dartmouth, EFT. Děkuji. Hartmann, e FD. Bez mikrofonu. It's a very To je velice zajímavé stanovisko. Ale je také hluboce deprimující, protože obsahuje veškerá kliše, kterým nasloucháme aspoň dva půl roku, někteří až 30 let. Především bych rád řekl, že komise má naprostou pravdu. VTO, nebo tedy úloha EU ve VTO je poměrně jasná. A to proto, že obchod je exkluzivní kompetencí pro velmi dlouhou dobu. V případě Velké Británie od roku 75 jsme jako velká nebo země s velkým eh, obchodním objemem, jsme neměli eh, pořádné zastoupení VTO, měli jsme prázdnou židli. Ale bývalá kologie Hongkong má za svého zástupce ve VTO, na rozdíl od nás tedy. Takže je tu naprostá nevyrovnanost mezi tím, jak funguje VTO a OSN. A zde je ta poznámka na delegaci EU do OSN, která se má nacházet v Ženevě. Já bych byl raději, kdyby to bylo v New Yorku, kdyby ta delegace tady byla umístěna do New Yorku. Ale takovéto země, jako Velká Británie, Francie, které mají eh, stále místo v Radě bezpečnosti, čím více jsou zastoupeni, tím více Eh, eh, čím více se toto zastoupení provádí prostřednictvím EU, tím méně mají tedy síly v OSN a a lidé by eh, byli rádi, aby se mohlo mm, odůvodnit členství v EU zvyšováním právě vlivu. Ale teď nám mohou říci, že ta, mm, ten vliv bude mnohem menší. K bodu 3 hovoříte o silném posílení parlamentní dimenze VTO tak, aby se zvýšila demokratická legitimita a transparentnost vyjednávání. Obchodní vyjednávání jsou někdy lépe vedena in camera. A myslím, že my to z naší strany uznáváme, když DG pro obchod eh, se setkává s někým, tak je to obyčejně vedeno také in camera neboli za zavřenými dveřmi. Tady to bude vyžadovat další vyjasnění ohledně parlamentní dimenze ve VTO. Co to má znamenat? Protože tak, jak je to napsáno, to znamená hodně. A já bych chtěl vědět, co to znamená v praxi. A pak je tu téma, o kterém už jsem mnohokrát promluvil. Je třeba dále zvážit to, jak lépe zohlednit neobchodní eh, Eh, potřeby. Obchod je prostě obchod a VTO se zabývá obchodem. Tyto diskuze o větším obchodu a volnějším obchodu by neměly být e, zastrkovány do pozadí politickými zájmy některých lidí. Pan Langdorf poměrně jasně, pan Likvid, já se omlouvám, eh, uvádí řečník, nám uvádí jasný příklad tuleňů. Měli jsme tu několik eh, schůzí, na kterých se hovořilo zcela vážně eh, společně se zástupci druhé největší politické skupiny v parlamentu, že celá ta podniková zodpovědnost by měla být také takto chápána ve vztahu k vyjednávání. E, kolega, který je e, e, Rakošák, ví, že nezaměstnanost v Rakousku je 5%. Takže tam vám nehrozí tedy, že by neobchodní nebo zájmy neobchodní povahy by vás mohly nějak vyloučit. Ale kolega vedle je ze Španělska, zatímco tam mají mnohem vyšší nezaměstnanost, 43%. Takže lidé ve Španělsku nemohou uvažovat ani o tom, eh, jaké by zde byly důsledky těchto neobchodních eh, zájmů. Protože potřebují získat eh, zaměstnání. A další věc, která se týká přímo samého jádra naší diskuze, a já bych si přál, aby pan zpravodaj se tomuto věnoval opravdu podrobně pro příští e, schůzi, abychom mohli podrobněji analyzovat e, tento, e, toto téma. Děkuji, říká pan předseda. Okay, let me give back the floor. Předám slovo zpět našemu zpravodaji panu Leichtriedovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za ty dva zajímavé příspěvky. Chtěl bych zareagovat na některé záležitosti, které zde byly předneseny. Pane Datmas, já se domnívám, že ten velký rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že já jako Rakušan se necítím být pouze Rakušanem, ale cítím se také jako sociální demokrat Evropy, jako Evropan a zastupuji zde věci, které jsou absolutně nerakouské na rozdíl od vás, který eh, zastupujete mnohé britské zájmy a to především britské zájmy. Proto se taky nebudeme moci nikdy eh, domluvit. Je to však demokratické, pak se bude hlasovat hlasovat a uvidíme, jaký bude výsledek. Přesto bych chtěl učinit několik poznámek k tomu, co jste řekl. Já se nedomnívám, že zrušení zákazu dovozu eh, pro eh, kůže eh, se tulení mláďat sníží nezaměstnanost ve Španělsku. Jde o zásadnější věci a ty nám nemá odebrat VTO ani Kanaďané a o to jde v této otázce otázce. Takže proto se musíme zasadit eh, pro eh, tuto záležitost. I vy se zasazujete za něco, co pokládáte za správné a dobré a snažíte se to prosadit a Evropská unie tomu chce udělat také. O to právě jde v souvislosti s non-trade issues. Nejde tedy o nějaké problémy, které by mohly vzniknout v souvislosti s nezaměstnaností. O to tady nejde. Také parlamentní dimenze VTO je otázkou. Zatím jsme vždy předpokládali, že toto může organizovat jenom jednotlivý stát. Od doby Evropské unie vidíme, že to může fungovat i jinak, že je možné rozdělit úkoly mezi jednotlivé státy a Evropskou unii nebo parlamentní schromáždění. Možná, že se nám to podaří také v rámci mezinárodních organizací. Vím, že je to daleko a vím, že to nebude jednoduché, ale já se domnívám, že není spravedlivé, když Andora má stejnou závažnost jako Čína nebo Liechtenstein má stejnou váhu jako USA. A to jsem se snažil naznačit v, této, eh, v tomto stanovisku. Eh, nemohu za to, pane Detmers, ale výbor pro lidská práva sedí v Ženově, ne v New Yorku. A proto musíme tam někoho vyslat. Já se domnívám, že i otázky lidských práv jsou rozhodující i pro Evropskou unii. Každopádně se těším na vaše návrhy, které zcela jistě předložíte, ale mohlo by se stát, že v některých věcech nalezneme řešení, které budeme moci přijmout oba. K tomu, co říká paní Kestinga V bodě 3 a 4 jsem velmi střícný a můžeme o tom debatovat. Těším se na tuto spolupráci a těším se na naše rozhovory. Děkuji vám. Emilia Menedes. Emilia Menedes. Muchas gracias, presidente. Naturalmente no lo... Děkuji, pane předsedo. Ne, není to tedy k jednacímu řádu, ale pouze pro informaci na adresu eh, kolegy ze Spojeného království. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak vy jste hovořil o nezaměstnanosti ve Španělsku a řekl jste 24%, ano? Řekl jsem, že eh, nezaměstnanost je mezi mladými lidmi 18 až 24 je zhruba 43%. Ano, děkuji. Chtěl jsem ještě dodat eh, to, jak řekl, to co řekl eh, kolega, nezaměstnanost ve Španělsku, která naštěstí pro nás všechny, nejenom pro Španělsko, ale pro celou Evropu nezávisí eh, na na určitých, na určitých faktorech, ale jsou tady ještě jiné úvahy, eh, přestože vaše stanovisko zjevně je jiné, závisí na jiných faktorech, ale v každém případě jsem také chtěl dodat, a tady sdílím vaše názory, že tady máme různé eh, cesty, různé pocity. Já se považuji za evropského občana španělského původu. To je vše, co jsem chtěl dodat. Děkuji vám. Well, Tak eh, a lhuta pro předkládání pozornacích návrhů je 22. březen do 18. hodiny. A nyní přejdeme k bodu 11. Tak 11, nebo tedy 12 už není relevantním bodem. Takže to je, jsou obchodní vztahy Evropská unie Kanada. A tady jde o návrh o usnesení. Ehm, já jsem zpravodajem. A Eh, návrh ehm, usnesení máte eh, ve svých ehm, složkách. Máme plánovanou ehm, delegaci, která navštíví Kanadu a proto bychom měli předložit usnesení o obchodních vztazích EU Kanada a tady jsme schválili otázku ústnímu zodpovězení pro komisi během našeho posledního setkání. Původně jsme zvažovali také to, že eh, vypracujeme otázku k ústnímu zodpovězení pro radu, ale ehm, protože komise vyjednává o obchodní dohodu a je tady ta fáze toho, tohoto vyjednávání, tak bych navrhl, aby tato otázka k ústnímu odpovězení byla dost, dostačující. Návrh eh, usnesení byl vám byl zaslán a je to pouze v angličtině, bohužel. A jak víte, vyjednávání eh, se, eh, jsou zacílená na obsáhlou eh, obchodní dohodu s Kanadou a jsou už, je to velmi pokročilá dohoda, která překračuje určité ambice jakákoliv obchodní dohoda, která dosud byla vyjednána buď Evropskou unii nebo Kanadou. Překračuje to tedy tento rámec. Bylo dosaženo už významného pokroku v těchto jednáních. A obě strany eh, se snaží docílit eh, dohody a pokud možno do konce tohoto roku eh, v návrhu usnesení je obsažena úvaha o některých důležitých otázkách, bylo to tady vyčísleno, například zlepšení přístupu k trhu, zvláště služby a také oblast veřejných zakázek, včetně federální úrovně, tedy jednotlivých kanadských provincií, a také zlepšení dalších věcí, pak jsme se věnovali možnému eh, také otázce kapitoly, která se zabývá ochranou dalších ochran, úrovně ochrany. Je dašlo tady o udržitelný rozvoj, takže bychom si rádi vyslechli vaše názory a tímto otevírám diskusi. Kdo by se rád vyjádřil? A kdo by rád začal s diskuzí? Does this mean that you agree completely? Znamená to, že zcela souhlasíte s mým návrhem usnesení? Petr Šťastný z EPP. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Mm, je to trochu eh, překvapivé, že taková eh, poptávka. My jsme se tímto tématem zabývali velice bedlivě a hluboce a sledujeme vyjednávání. Pokud víme, eh, jdou docela dobře. Doufáme, že do konce roku se je podaří ještě uzavřít. Tato zpráva je velmi dobře napsaná, obsahuje celou řadu obecných eh, údajů a fakta, eh, která mm, také eh, s vámi sdílíme. Možná bych mohl, pokud to lze, ještě něco dodal ze strany kolegů. Je třeba, abychom předešli zhoršování situace. To si velice dobře uvědomujeme a v podstatě se na tom shodneme. A to je, myslím, dobrý základ. který by měl pozitivně přispět k celému vyjednávání. O nichž, jak doufáme, se úspěšně dovrší koncem tohoto roku. Pan Stody? E. Děkuji, to bude stručné, pane předsedo. Budeme předkládat několik pozměňovacích návrhů a kdy je ta lhuta, prosím pěkně. prvního března v poledne. Pan Leichtfried, já, jak už se tu zmiňovali ty tuleni, Eh, bych chtěl eh, poznamenat, že formulace tohoto textu je trochu měkčí. A tak si nemyslím, že by eh, partneři měli kvůli něčemu pak bojovat ve VTO a možná bychom tuto věc měli lépe začlenit do textu. Ano, takže takovéto pozměňovací návrhy. Ještě nějaké poznámky? Počkáme tedy na pozměňovací návrhy, které posléze prodiskutujeme. Ještě jednou eh, vás upozorním, že lhůta pro pozměňovací návrhy, já jsem na někoho zapomněl, na komisi. Ne, nemáte k tomu žádných poznámek, dobře. Pane předsedo, vy jste z FD, ano. Pane předsedo, Jenom jsem se chtěla stručně zmínit o tomto tématu a o mnohonárodních organizacích. To je společná záležitost. Hovoříme o přátelských vztazích s Kanadou. EU se snažilo zablokovat kanadskou žádost o vstup do Rady bezpečnosti OSN. Já si nemyslím, že to by bylo dobré výchozí stanovisko pro přátelské vztahy a nemyslím si, že EU by takovýmto způsobem mělo jednat. Británie má velmi silné vztahy v Commonwealthu s Kanadou, máme stejnou královnu, společnou královnu a máme mezi sebou silná pouta. Myslím, že nepřátelským aktem pro EU eh, takto jednat a snažit se zablokovat Kanadu tímto způsobem. A opravdu to není eh, dost dobré výchozí stanovisko pro vyjednávání východ, eh, obchodních stanovisek. Děkuji. Kanaděné, jak se zdá, to nepovažovali za překážku pro vyjednávání. Nicméně bereme na vědomí. A nyní nás čeká tedy konec eh, otevřené části naší schůze. Následující část schůze se odehraje za zavřenými dveřmi, protože to bude schůze koordinátorů. Proto chci požádat všechny přítomné, kteří nemají eh, právo účastnit se schůze koordinátorů, aby opustili eh, tento sál co možná nejdříve.